Dear colleagues, I think... Milí kolegové, myslím si, že bychom měli začít. A budu pokračovat v Němčině. Milí kolegové, milé kolegyně, doufám, že někteří další kolegové ještě dorazí, protože máme před sebou velmi důležité téma. Máme tu dnes mezi sebou zástupce účastníků Evropského setkání mládeže v roce 2018. A dnešní slyšení je přenášeno také na webové stránce Evropského parlamentu a na stránce Evropského setkání mládeže. To znamená, že doufám, že nás nadcházejících minutách budou poslouchat stovky mladých lidí prostřednictvím sociálních médií. I vy, co by poslanci, se můžete účastnit dnešní online konverzace prostřednictvím hashtagu AI 2018. Platí to i pro hosty, kteří sedí v zadních řadách. Online konverzace bude přenášena prostřednictvím obrazovky, prostřednictvím velkého plátna tady v sále. Jak víte, Evropský parlament už od roku 2014 každý rok pořádá Evropské setkání mládeže ve Štrasburku. Letošního setkání se zúčastnilo 9 tisíc mladých lidí. Já sama jsem tam měla skupinu a musím říci, že zpětná vazba byla veskrze pozitivní, ty mladé lidi to velmi bavilo a ve snaze reagovat na to, to setkání se předsednictvo parlamentu 16. června roku 2014 rozhodlo, že závěry setkání mládeže budou předloženy k další diskuzi příslušným výborům eh, Evropského parlamentu. Smysl naší dnešní výměny názoru spočívá v tom, aby probíhala vzájemná komunikace mezi mladými lidmi na straně jedné a Evropským parlamentem na straně druhé a abychom tedy dostáli očekávání mladých lidí a zároveň naplnili princip, který si stanovil Evropský parlament. Po třetím ročníku Evropského setkání mládeže jsme tedy posla, pozvali tři účastníky, kteří nám řeknou něco o svých zkušenostech a učen, u, u, očekáváních. E, tito tři mladí lidé nám tedy představí svoje před, eh, svoje myšlenky, koncepty, my na to budeme reagovat. Naši účastníci tady představí svoje myšlenky a my na to budeme spontánně reagovat. Bude to mít dvě části. V první části půjde o vzdělávání a kulturu, v druhé části o mladé lidi a politiku. A nebudu už dále zdržovat a představím vám naše tři hosty. Je tu jednak Malu Cecil van Dránen Glisman, potom Martin, Martin Uršel a Karolína Holovňa. A nejprve tedy dostane slovo Malu van Dránen Glisman, který, která nám představí eh, takovou myšlenku týkající se východu západního partnerství škol. A pokud překročíte ty dvě minuty, tak se nic závažného nestane. Děkuji, dobré odpoledne. Moje první myšlenka se týká východozápadního eh, partnerství škol. Eh, v rámci globalizace je zásadní, aby se naše generace uvědomila význam demokratických hodnot, protože to je páteř společnosti a proto navrhuji Evropské partnerský program v rámci evropských sociálních věd mezi východními a západními školami. Byl by to pilotní projekt, který by mé generaci umožnil diskutovat o evropské identitě a tím vlastně eh, zabránil tomu, aby se ve škole vyučovaly nacionalistické přístupy. Eh, zaměřovalo by se to na eh, děti mezi 9 a 12 lety v předmětech jako je zeměpis nebo dějepis. Navíc by každá třída měla partnerskou třídu, eh, tak aby obě skupiny dětí mohly vzájemně komunikovat. Výměna mezi studenty z různých evropských regionů by umožnila posílit vzájemné porozumění a důvěru. Eh, ty partnerské země by se měnily každý rok. Diverzita by byla zaručena, protože 50 té výuky eh, v sociálních vědách by se i nadále soustředilo na národní témata. Evropská unie by tedy poskytla studijní materiály, základní pokyny a finanční částku na výměné pobyty. A Dále by to bylo tak, že by třídy navštěvovali externí experti. Jde o to, abychom chránili hodnoty a zavedli společná pravidla vzdělávání. To by byl první krok směrem ke společným evropským učebním plánům. Já doufám, že členské státy tedy vezmou tento můj nápad jako podnět k tomu, aby vytvořili společné standardy v evropském vzdělávání. Eh, děkuji, děkujeme za první představu a nyní tedy bude pokračovat Martin Uršel, který nám představí eh, celoevropská média. Prosím, pane Uršle, máte slovo. Ladies and gentlemen, um, my first idea... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já uh, bych si představoval celoevropskou kulturní platformu Campus to znamená místo, kde by evropští filmaři, spisovatelé mohli žít společně a podílet se nebo sdělovat si svoje myšlenky společně s herci, malíři. Představte si filmová studia a e, zařízení těch nejlepších evropských filmařů. E, a vzniklo by tak celoevropské společenství mediálních tvůrců, anebo televizní veřejný kanál, něco jako BBC nebo Netflix. Kreativní řešení by pocházela od samotných umělců, ale museli by svoje dílo představit ostatním v tomto společenství. Pravidelně by se jim dostávalo zpětné vazby a museli by je přesvědčit. Takto funguje společnost Pixar a nebo eh, dánská televize, i HBO a Netflix. Tím se vlastně vytváří vztah důvěry s tvůrci. Evropský mo- model veřejné televize by tomu to principu velmi dobře odpovídal. Představte si celoevropský kanál veřejné televize na, v internetu, na internetu, v kině. Eh, díky tomu by se tvůrčí umělci v celé Evropě mohli spolu navzájem setkávat, spojovat eh, svoje umění s diváky v celé Evropě. Představte si místní společenství eh, spisovatelů, novinářů, režisérů, díky tomu by to mohli snadno získat uplatnění učňové ale museli bychom je zároveň školit podle těch nejvyšších standardů. Já si myslím, že je takřka neuvěřitelné, že evropští filmaři nemají žádné pojítko eh, s výjimkou Evropské eh, akademie. Já si myslím, že právě to, to propojení je věc, kterou potřebujeme. Děkuji. Děkuji také za tento druhý nápad. A tím se dostáváme k třetímu nápadu, zpátky k paní Malo. Děkuji. A co by se mělo vyučovat ve škole? Jaké dovednosti? Inovace a tvořivost přispívají k růstu místních společenství a ve školách je na ně kladen příliš malý důraz. Studenti si nemohou vybírat, co se budou chtít učit a jsou jim vnucovány abstraktní koncepty, které jim v životě moc platné nebudou a následně jim chybí praktické dovednosti. Já jsem ale zažila eh, tedy školy, kde se vyučovaly i řemesla, kromě akademických předmětů. A to vlastně bylo takovým povzbuzením pro studenty, aby také zkoušeli něco nového. A já proto navrhuji, aby v každé škole byly dva, dvě hodiny týdně odloženy stranou právě na zkoušení takovýchhle dovedností. V rámci tohoto projektu by si studenti vybrali dobrovolné mentory a spolupracovali s nimi a učili se například eh, domácímu hospodaření, eh, digitální gramotnosti nebo eh, různým ručním pracím. Nebo by se také učili řešit současné výzvy, jako je třeba migrace. Evropská unie by mohla nabídnout elektronickou platformu jako základ pro tyto projekty, které by tam mohly být prezentovány po svém skončení. Každý projekt by nejprve byl vyhodnocen na, určit, na základě určitých kritérií, jako je jeho přínos a podobně. A na základě těchto kritérií by pak byl tedy hodnoceno i nasazení studentů. Z toho, co by studenti zjistili během těchto dvou hodin, by bylo možné vyvodit určité poučení a to potom zase dále prostřednictvím této platformy sdílet. Děkuji. Děkuji. Děkuji srdečně za tuto první sadu, první rundu. A nyní tedy dávám slovo členům. Děkuji za tyto dobré nápady. Já se chci soustředit na problematiku veřejnoprávní televize. Co myslíte, že eh, tím, že by to měla být kombinace Netflixu a fungovat jako kombinace Netflixu a BBC, protože Netflix funguje on demand, tedy na základě poptávky, a BBC funguje jinak. Takže jak si představujete, že by to mohlo fungovat? Mě, mě to připomíná trochu jiný pilotní projekt Evropské digitální platformy. A co byste mysleli tedy tou lineární a ne, nelineárním televizním vysíláním? Mně totiž bylo řečeno, že skutečnost, že jde o veřejnoprávní vysílání, nestačí, že je třeba kombinovat tyto dva aspekty. Děkuji. Já se také tedy chci vrátit k problematice médií. Zaprvé by to mělo být obohacující pro mladé lidi. A nebo pro všechny, to je moje otázka. A pak tedy, pokud jde o lineární nebo ne, lineární nabídku, co je lepší podle vašeho názoru? Zvláště pro budoucí mladé generace, které eh, méně konzumují lineární obsah. Jedna věc je, co si člověk přeje, ale pak je třeba se podívat na to, co je možné. A pokud jde o nabídku určité media, mediatéky, tady bych mm, viděla paralelu s tím, že už existuje tedy celoevropská s, celoruský spravodajský kanál, o který ale pokud vím, mladí lidé nemají žádný zvláštní zájem. Čili jak by to mohlo fungovat? Inovační. Poděkovat za tuto inovativní vizi budou a kreativní vizi budoucnosti. A za druhé, poslechli jsem si velice pozorně obě prezentace, tedy, eh, které se týkaly potenciálních změn v procesu vzdělávání. Myslím si, že to byly vynikající náklad, nápady a víte, že dnes dopoledne se udělovala ta cena Karla Velikého pro mladé a myslím, že vaše nápady by si takovouhle cenu zasloužily. Děkuji. Děkuji. Děkuji, že jste se s námi podělili o své nápady. Já bych ráda upozornila na problematiku výuky demokratických hodnot prostřednictvím komunikace a výměny informací mezi východem a západem. Proč na to upozorňuji? Protože dnes se hodně hovoří o kohezi a inkluzi a také demokracii. A moje otázka zní, Jaký prostor by měl být podle vašeho názoru rezervován v rámci těch 50%, o kterých se hovořila? A tedy jaký podíl by měl být věnován posilování hodnot. Je to něco, co se dá použít v praxi, nebo je to jenom určité vyjádření záměru? To znamená, co vlastně z těch hodnot vyplývá v praxi, jaké povinnosti, jaké závazky? A myslím, že to je vůbec takové nosné téma současnosti, podceňování toho, co je zodpovědnost. Děkuji. Děkuji za vaše kreativní nápady. A máte také velice Eh, vlastně zajímavé zkušenosti za sebou, takže eh, vaše příspěvky byly velmi zajímavé. Pokud jde o výměnu mezi školami, to je dobrý nápad, mohl by to být pilotní projekt, mohlo by docházet o, k výměně názorů mezi studenty z východu a západu. To ale už existuje v rámci programu Erasmus+, a mm, v rámci jeho hlavních aktivit. Jde tedy především o to, abychom kladli důraz na partnerství. Proč jste tedy vlastně nepředstavili svůj projekt v rámci programu Erasmus+, do budoucna bude přejmenován na Erasmus. Mohli byste totiž mít pilotní projekt, který by se konkrétně zaměřoval na školy. A můj druhý bod se týká vlastně něčeho velmi podobného. Existuje něco jako evropské dovednosti, máme s tím určitou zkušenost. A je důležité, aby učební osnovy obsahovaly i evropské téma, nejenom čistě domácí témata. Vy jste správně tedy upozornil na to, že tu ideu evropského občanství je třeba budovat eh, směrem ze zdola nahoru a posilovat ji vlastně už v rámci školní výuky. To je tedy vlastně předmět, který by měl být součástí osobních učebních osnov. Já jsem byla zpravodajkou projektu Creative Europe. Myslíte si, že tady je prostor pro další platformu, protože již existují platformy, které byly vytvořeny a fungují. Můžete k tomu něco říci? Děkuji. Děkuji. Mně se líbila myšlenka tedy té výměny zkušeností, dovedností mezi mladými a staršími generacemi a také myšlenka tedy výměny eh, poznatků v oblasti společenských věd mezi východem a západem. A mě by zajímalo, jak byste tedy vlastně eh, bránili, a vy jste také říkal, že byste vlastně chtěl tak trochu potlačovat ten nacionalistický obsah, a velmi často ta kolektivní solidarita se opírá o myšlenku národního státu, čili ve chvíli, kdy jde o výměnu eh, zkušeností mezi východem a západem, eh, jistě si nelze nepovšimnout, že tady eh, ta západní společnost je etnicky mnohem diverzifikovanější a má v tomto ohledu co říci, mohl by však vzniknout dojem, že tak trochu poučuje tu východní část. A to by mohlo vybudit extrémně necelestické reakce, kterým jste se vlastně snažili v té první linii bránit. Děkuji. Děkuji. Bude, budu pokračovat česky. Eh, já vám chci poděkovat za vaše zapojení, za eh, prezentaci výstupů a chtěla bych eh, možná vznést takový apel na, k té oblasti školního, školní spolupráce a dovedností. Eh, já jsem porozuměla tomu, že vy byste očekávali větší koordinaci, větší eh, určitou standardizaci i v oblasti vzdělávání, i v oblasti mm, vzdělávacích programů. Eh, mm, Evropa je bohatá tou svojí různorodostí takže my nemůžeme chtít unifikaci, ale my chceme větší spolupráci a větší porozumění. E, v tomto smyslu myslím, že ten váš požadavek je správný například v oblasti vzdělávání o Evropské unii a v oblasti občanství. V, tam i náš výbor kult má svoji roli máme v této oblasti zprávu o vzdělávání o evropské unii a rozhodně informace o evropské unii by měly být více koordinované více standardizované tak aby občané napříč členskými státy měli stejné informace o tom co se v evropské unii jaké jsou kompetence jaká jsou práva povinnosti a tak dále. takže toto je moje poznámka a chci vám velmi poděkovat. Děkuji. Já mám také ještě jednu doplňující otázku eh, k tomu panevropskému mediálnímu projektu. To je myšlenka, kterou i komise eh, vlastně mm, již nějakou dobu probírá protože už od, té, od těch dob prvního německého veřejnoprávního televizního kanálu, jako je ARD, se uvažuje o takové celoevropské mediatéce založené na ehm, tomto vzoru, ale vám jde spíše o takovou e, celoevropskou výměnu, jestli jsem to správně pochopila, ideí mezi tvůrci a producenty a tak dále, pokud jsem to správně pochopila, tedy uvítala bych vysvětlení. Uh, well, I want to say thank you for coming. Já chci poděkovat za to, že jste se dostavili do tohoto parlamentu. Já jsem velice aktivně zapojena do European Youth Event a je to pro mě vždycky mimořádný a obohacující zážitek účastnit se aktivit v rámci této iniciativy. A je mi líto, že se nesnažilo přijít na setkání s vámi víc lidí. A musím říct, že tedy pro mladé pracují lidi po celé Evropě, včetně zemí, které nejsou členy Evropské unie, protože je to velice inkluzivní komunita. Já například jsem tady, tady měla návštěvu ze severozápadu Anglie a pro ně to byl obrovský zážitek vidět, jak funguje parlament, účastnit se zasedání, vidět, jak vlastně funguje interkulturní dialog. A to vlastně byli lidé velice okrajových částí mého volebního okrsku, kteří neměli moc příležitostí setkávat se s jinými lidmi ani v rámci Británie, takže pro ně tohle byl celoživotní zážitek. A já jsem také vlastně zorganizovala takovou kvazi schůzi pro ty své hosty, takže ti měli možnost tam vystoupit se svými nápady a já musím říci, že tady se chovali mimořádně profesionálně a byli schopni velice eh, výstižného vyjádření. A z toho pohledu jsem tedy ráda, že jste tady i vy. Pokud jde o východ-západ, já jsem přišla pozdě a tak se chci zeptat, jestli hovoříte o státech východ-západ, které jsou mimo Evropskou unii, nebo v rámci Evropské unie, interně. Dobře, vy tedy hovoříte o, o těch interních členech. Já mám zodpovědnost za vztahy s balkánskými zeměmi a mohu říci, že mladí lidé na Balkáně jsou pro evropští. A tak se cítili i v minulosti, i předtím, než se vlastně staly členy Evropské unie. Takže já, když se s nimi setkávám v jejich rodné zemi, nemám pocit, že by se cítili nějak méně cení. Jsou hrdí na svoji domácí kulturu, která je už zasazená do evropského kontextu. Vielen, vielen Děkuji. A není ten nejtěžší úkol, totiž během dvou minut každý z vás může zareagovat na to, co tu bylo řečeno. Děkuji, děkuji za tyto reakce. Já opravdu souhlasím s tím, že bychom měli mít standardizovaný eh, obsah, pokud jde o informace o tom, jak funguje Evropská unie, nejenom tedy její instituce, ale také eh, měli bychom mít standardizovanou prezentaci evropských hodnot a to by mělo být předmětem výuky ve škole. Můj kamarád byl na výměně v jedné východní zemi, moje kamarádka, promiňte, a všimla si, že učitelé, nikoli studenti, ale učitelé byli politič, z politického pohledu zaujatí. Především tedy byli víceméně pravicového, extrémně pravicového ladění. A je třeba si uvědomit, že tihle učitelé učí i třeba i občanskou nauku. A to může mít negativní dopad, tedy takovýhle jejich postoj. Já tady, se tady nesnažím hodnotit postoje lidí z východu a ze západu, nesnažím se eh, vlastně eh, to nějak nadřazeně klasifikovat, ale je pravda, že nyní máme možnost cestovat všude a prostřednictvím tedy můžeme se setkávat online, prostřednictvím Skypeu a vyměňovat si informace o těchto hodnotách. Pro mě například je tedy vnímání demokratických hodnot velice přirozené. Proč na to nestačí Erasmus+. Já myslím, že Erasmus tedy funguje spíše na úrovni univerzitních studií. Ne, říkáte, že i škol, dobře, ale není to tedy něco, co by fungovalo automaticky v každé škole. A Evrop... ne, taky, ne také všechny školy v Evropě jsou veřejné, máme celou řadu soukromých škol, a proto si myslím, že by to mělo fungovat spíše na té každodenní úrovni. Také by bylo dobré zajistit, aby tyto školy byly z politického hlediska nadále nezaujaté a propagovaly demokratické hodnoty. No, no, weg. Mach mal so weiter. Okay. Um... Yeah. So my idea is basically... Takže inter- mezikulturní dialog na téma ochrana hodnot. Bez ohledu na to, kdo zrovna je u vlády, jaká strana. To, co je specifické pro každou zemi, ta kulturní diverzita, to je prostě dobré. Všechny ty různé jazyky a tradice. Minimálně 50 tedy obsahu občanské nauky se týká toho daného, problematiky toho daného státu, ale měli bychom vyučovat také vlastně takové eh, koncepty, jako je evropská identita, evropské hodnoty a podobně, ale to už možná tedy to právě hodnotím trošku nadřazeně. Děkuji, ale teď tedy ještě jednu věc musím říct jasně. Erasmus byl původně program pouze pro studenty. Erasmus Plus je nyní program, který zastřešuje celou řadu tedy v eh, minulosti roztříštěných programů, umožňuje eh, tedy výměnu studentů, učitelů, pořádání praktik pro mladé učitele, začínající učitele a těší se podpoře všech těch organizací, které přispívají k šíření evropských hodnot. Je pravda, že tedy ti e, studenti v rámci programu Erasmus Plus už neměli tak privilegované zacházení, a proto se také teď vede debata o to, co bychom do budoucna mohli udělat lépe, ale tedy ta, ta partnerská výměna mezi školami, ať už jde učitelé, ne, učitelů nebo studentů, je nedílnou součástí programu Erasmus. To je podobné jako ten problém s tím názvem. Říkalo se, že tedy Erasmus bude vždy jen o výměně studentů, přesně takovýhle dojem vlastně se drží, ačkoliv to není pravda. Proto jsem cítila potřebu to vysvětlit. A nyní tedy vy máte své dvě minuty. Děkuji. Chtěl bych hovořit nejprve o eh, tady eh, to je otázce, co je lepší model fungování, jestli Netflix nebo BBC a jak je to s lineárním obsahem anebo se streamovaným obsahem. Když se podíváme na BBC, tedy i to, jak dnes funguje, je mnohem méně lineární než v minulosti. A za pár let eh, budeme svědky toho, že televize se tak trochu rozpouští funguje v rámci určitých platform, my tomu říkáme konvergence jednotlivých eh, médií, to znamená, že tedy televize, pouštět se televize bude trochu jako chodit do kina a opačně. Můj nápad je tedy takový, pojďme se na to podívat úplně novýma očima. Pojďme přijít s nějakým plánem, který nám dá svobodu se zamyslet nad tím, jak by asi vypadal ambiciozní plán této nové fluidní, v tomto novém fluidním prostředí. Já jsem se rozhodl k tomu přistupovat tedy na... Takže nejprve se pokusím definovat problém. Řešení zatím nemám. A ten problém je nadefinován tak, že vlastně po celé Evropě máme spoustu velmi kreativních lidí, nejlepší filmaře, skvělé myslitele, eh, spisovatele a tak dále, ale jsou roztroušení po celé Evropě a málo kdy mají možnost se setkat. A když jsem hovořil se zástupci této kreativní komunity, často mi tento dojem potvrdili. Řekli, že by rádi, tedy rádi s někým komunikovali častěji, ale nemají k tomu prostě příležitost. A také jeli německý filmař, který by chtěl pracovat ve Francii, je to pro něj překvapivě obtížné. Takže otázka je, jak vlastně podpořit tento typ výměny, jak se lidé mohou od sebe vzájemně poučit, jak se tedy poučit o to, co už jsme dokázali, co je dobré. A zároveň třeba i jak si vyměnit poznatky z toho, jak reagovat na novou realitu. Proto navrhuji, abychom tedy postupovali aktivněji. Snažili se naši realitu i přetvářet. To samozřejmě začíná tedy na úrovni toho místního společenství, tak aby lidé hovořili o, měli možnost hovořit o svých zkušenostech a tak dále. Pak je důležité to tedy nějak vyvážit, tak abychom schromáždili názory a poznatky všech generací, lidí ze všech míst. A pak je otázka, co je to hodnota, co je to evropská hodnota, jak vlastně budeme na tyto hodnoty reflektovat. Napadá mě příklad Krištofa Kiešlovského, eh, eh, skvělého polského filmaře, který na toto téma nafilmoval trilogii Modrá, červená a bílá. A to je tedy vlastně ten směr mého uvažování. Kješlovský je sice už po smrti, ale máme spoustu dalších filmařů, mladých filmařů, kteří mají v této věci co říci. A já doufám, že tedy to je odpověď na vaši otázku. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. A teď tedy přicházíme k tomu druhému kolečku. A možná tedy byste se tomu dále mohl vyjádřit i v tom druhém kolečku. A teď tedy druhé téma, mladí lidé a politika. Já. A tady máme um, vyslance aktivního občanství, zástupkyně tedy uh, tohoto združení. Já bych chtěla navrhnout vytvoření um, právě um, takovéhoto institutu, mám velkou potřebu oceňovat osoby, které podporují aktivní občanství eh, mezi mladými lidmi a kteří velmi často zůstávají neocenění a neznámí. Já jsem během svého života viděla mnoho lidí, eh, kteří různě v malém měřítku organizují evropské eh, kluby eh, a organizují tyto aktivity, nebo místní politiky, kteří vždy pomohou, když pomoc potřebují. A my bychom měli mít nějakou možnost jim pomoci, nebo poděkovat jim, pardon, a ehm, povzbudit je, protože pomáhají lepší budoucnosti. Byli by nominováni mladí mladým lidem a byli by eh, oceňováni eh, například styčnými důstojníky v členských eh, státech. Měly by to být, mělo by to být eh, třeba 10 osob z konkrétního členského státu a mělo by tam být odůvodnění, proč ta daná osoba by měla být oceněna. Mohli by to být různí pracovníci s mládeží, politici, eh, aktivisté, kdokoliv, kdo eh, se angažuje společně s mladými lidmi, podporuje je, aby byli aktivní ve společnosti proč toto označení, tak bychom mohli ukázat, že aktivity místních um, obyvatel uh, ve spolupráci s mladými jsou oceňovány institucemi a tak by bylo více lidí a podněcováno k těmto aktivitám. Umožnilo by to Evropskému parlamentu šířit informace o eh, aktivitách EU a vytvořila by se užitečná síť aktivních občanů. Vznikla by jakási mapa těch, kteří byli oceněni za své aktivity i v těch nejvzdálenějších místech. Děkuji. Děkuji i za tento úžasný nápad a slovo má uh, ještě kolega. Evropská unie v našem sousedství. Děkuji. Já bych eh, se rád na věc podíval eh, s otázkou, v čem spočívá problém. A otázka také je, jak máme vytvořit eh, Eh, jakousi politickou strukturu, která by vyvolávala eh, právě to stotožnění s evropským občanstvím mezi evropskými občany. Protože oni velmi často mají dojem, že Brusel je strašně vzdálený, že Evropská unie je někde jinde. A abychom eh, to změnili, tak musíme přemýšlet nad tím, jak vytvořit, vytvořit osobnější provázanost mezi politickými strukturami EU a místní úrovní. A tady mám na mysli eh, hlavně vzdálené oblasti nebo pohraniční oblasti. Jeden způsob eh, by spočíval ve vytvoření eh, něčeho jako evropského senátora eh, ve městech a nebo na nějakých stálených místech, na periferiích a jeho úkolem ehm, by bylo posilovat kulturu evropské občanské společnosti a měl by se zaměřovat na identifikování praktických problémů na místní úrovni, eh, které by mohly být vyřešeny za pomoci EU a to by pomohlo občanům propojit se a získat tu pomoc, eh, která je v podstatě již eh, k dispozici, která se nabízí, takže je to způsob, jak překlenout byrokratické bariéry. Kampaně, které v tuto chvíli máme, jsou příliš neosobní a vycházejí pouze z hlavních měst. Já jsem hovořil s lidmi ve východním Německu eh, nebo v Alsasku s drobnými majiteli malých obchodů a oni si nemyslí, že by Evropská unie eh, věděla o jejich problémech. A velmi často si myslí, eh, že by jim pro každodenní život nepomohlo dívat se na věci z hlediska EU. Nejlepší by tady bylo, kdybychom měli eh, takovéto eh, vyslance eh, nebo senátory na místní úrovni. Oni by třeba prošli nějakým intenzivním školením, museli by se naučit něco z evropské historie, museli by chápat její struktury, cíle, hodnoty a také různé byrokratické kličky, tak aby mohli pomoci mladým lidem, kteří o něco usilují a kteří nevědí, jak se eh, třeba probojovat politikou, tak pomoci jim, aby jejich myšlenky byly slyšet a aby bylo možné je potom zrealizovat a něco, za, něco užitečného odstartovat. No Politici by díky tomu eh, zjistili, eh, co mladí lidé potřebují, i lidé ze vzdálených míst. Byl by to projekt eh, pro kulturní výbor, protože se to dotýká vzdělávání k aktivnímu občanství a mělo by to začít jistě před volbami příštího roku. Děkuji. Děkuji i za tento nápad a teď se dostáváme k poslednímu nápadu a slovo má eh, ještě jednou Karolina Polavnia a eh, tady bude projekt eh, EU Awareness, povědomí o EU. Evropské instituce by měly poskytovat mikrogranty k povzbuzení drobných místních iniciativ, které ehm, vytvářejí EU povědomí eh, i v souvislosti třeba s evropskými volbami. Mladí lidé, místní aktivisté, místní pracovníci by věděli, jak tyto věci propagovat a my pouze potřebujeme příležitost to dokázat. My víme, že mladí lidé mají eh, podnětné myšlenky, ale velmi často naráží na různé překážky překážky a nemohou je zrealizovat a získat finanční prostředky vyžaduje mnoho různých dovedností, znalostí a toto by mělo být dostupné i pro jednotlivé občany a účelem by mělo být nalézt různé kreativní projekty. Mikrogranty by mohly být udělovány na národní úrovni eh, i těmi styčnými kancelářemi Evropského parlamentu a měly by se navrhovat nějaké konkrétní projekty, které by mohly být třeba nějakým festivalem, nějakou soutěží nebo workshopem a mm, přinášeli by nějakou novou myšlenku, které by měly, která by měla být rozvinuta. A protože mladí lidé právě nemají zkušenosti a prostředky, tak ehm, to možná může znít eh, jako něco ehm, nedostatečného nebo drobného, ale eh, to jistě může pomoci. Eh, já jsem pracovala v rámci Erasmu Plus a musím říct, že je mnoho mladých lidí, kteří mají úžasné myšlenky, ale obávají se té velké zodpovědnosti a překážek, se kterými souvisí právě evropské projekty. A mikro, by toto mohly překonat. V tuto chvíli eh, se tyto mikrogranty propůjč, by se mohly propůjčovat třeba těm, eh, kdo zprostředkovávají evropské volby. Eh, to by pomohlo mm, šířit ty myšlenky, což znamená, za drobné částky by se dosahovalo velkého přínosu. Děkuji. Ja, vielen, vielen herzlich. Děkuji i za tento šestý nápad. A teď se přihlásila opět Kristýna a já bych jí dala slovo, aby řekla něco k tomu, co tady právě zaznělo. Děkuji. Eh, na paní Malu. Máte pravdu, když tady upozorňujete na třeba problém s učiteli, ale já bych vás chtěla ujistit, že náš výbor a Evropský parlament schválili zprávu o modernizaci vzdělávacích systémů a je tam celá kapitola, která se věnuje právě učitelům a potřebě zkvalitnit jejich dovednosti, tak, aby opravdu naplňovali účel vzdělávání a Eh, také mm, by se podpořila mobilita plus nebo by byla využita. A teď k té první myšlence nebo nápadu Karolíny. Konfucius uvedl, že když učitel něco žáka naučí, eh, tak eh, ten žák mu nemůže být nikdy eh, dostatečně vděčný bez ohledu na to, jaký zisk mu z toho poplyne. Eh, já si myslím, že učitele motivují vaše myšlenky. Pro učitele je největším oceněním úspěch jeho žáků. Nejsou to peníze. Já si myslím, že užitečná by byla myšlenka výměny názorů mezi těmi vzdělávacími ambasadory. Eh, takže ano, eh, to se mi líbí a také vám blahopřeji k té myšlence spojené s mikrogranty. Děkuji. Já jsem musela chvíli počkat, než budou věci přetlumočeny. Děkuji, slovo má Silvia Kosta, dvě minuty. Děkuji. Chtěla bych navrhnout těm, kteří organizují komunikační kampaně EU, aby se velmi zaobírali vašemi podněty, které jsou nesmírně zajímavé, protože, jak tady zaznělo, veřejné kampaně jsou velmi často nudné, zaměřují se jenom na velká města, takže to, co jste říkali, eh, samozřejmě má svůj význam velvyslankyně aktivního občanství. Ano, to je opravdu skvělá myšlenka. Ono, eh, my tady máme i nový program eh, pro občanství a občanská práva. Já si myslím, že v, rám, v tomto rámci by se to mohlo realizovat. A potom další návrh, který by nebylo snadné realizovat, ale velmi se mi to líbí a mohli bychom to udělat nějakým způsobem eh, spontánně, aniž by tam musely být učiněny velké investice. To s těmi senátory, ano, to se mi také velice líbilo. A Evropa a bezprostřední sousedství, to je velmi dobré. V jádru jsem to pochopila, samozřejmě jde o to, eh, poukázat na to, jak Evropa může pomáhat, co může ovlivnit a že již v tuto chvíli podporuje mnoho projektů a mnozí o tom neví. A mě by zajímalo, jak si to konkrétně představujete. Potom ty eh, drobné příspěvky eh, nebo cena za aktivní občanství. My už máme cenu za evropského občana roč, roku. Eh, my tam máme asi 30 eh, občanů, ze kterých se jeden vybírá a to jsou právě aktéři aktivního občanství. Musím se nad tím ještě zamyslet, ale v této souvislosti by se to dalo využít potom eh, ty mikrogranty. Tady by se daly využít i strukturální fondy, tam jde přece o, six, eh, o eh, sociální inovace a tak dále. A to by mohl být třeba nějaký interregionální projekt. Takže bychom možná měli mít větší důvěru v ty nástroje, které již existují. Pan Malinov. Děkuji. Dnes tady eh, zazněly už různé komplimenty, ale já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste věcní, že se držíte té věci a eh, že dodržujete mm, řečnickou dobu, protože ono je to samozřejmě velmi obtížné hovořit pouze dvě minuty. Eh, dále je mnoho věcí, které neznáte, různé programy a dokumenty, ale to je dobře, protože kdyby Eh, když lidé jako vy, kteří jsou tak angažovaní, jako vy, se v tom nevyznají, tak eh, mm, eh, to o něčem vypovídá. Samozřejmě Erasmus je velmi rozsáhlý a spolupracuje s různými školami a tak dále, takže to je naše chyba, když o tom nevíte, ne vaše. O některých těch věcech. Je dobré, když eh, jsou tady shodné ty myšlenky, které vycházejí ovšem z různých úhlů. A eh, v Bulharsku eh, tam byla také iniciativa evropského učitele. To je to, o čem jste hovořili, ale my jsme se zaměřili právě na učitele, protože tam jsou poměrně dobrá formální kritéria, pokud jde o toho učitele a tak dále. A zaměřil jsem se potom ještě na další velkou skupinu, která by mohla sehrávat tuto úlohu a já nevím, jak je to ve vaší zemi, ale eh, v eh, Bulharsku máme mnoho knihoven, eh, ale ty velmi často živoří a knihovníci, ty jsou velmi dobře vzdělaní, mají hodně času a jsou motivovaní, takže tady Učitelé a knihovníci představují určitou síť, která již existuje a která vlastně působí v náš prospěch. A dnes dopoledne jsme také diskutovali o něčem, co se dotýká přesně toho vašeho tématu, toho občanství a, eh, a, a tak dále. Eh, a samozřejmě, že o tom nevíte, protože eh, to je něco, co se teprve utváří. Děkuji. Helga Triple. Děkuji. Já bych se eh, ráda vrátila eh, k tomu eh, smyslu pro evropské občanství. Ano, tady nás čeká velký kus práce a já si myslím, že to se netýká všech běžných občanů, ale tedy mnoha občanů Potom jste navrhovali, abychom tady měli více osobních eh, vztahů a já bych dokonce hovořila o zapojení občanů. Jen, jen tím způsobem můžeme získat eh, jejich pozornost a vzbudit zájem. A proto bych souhlasila s tou myšlenkou evropského senátora. To je velmi eh, takový staromódní koncept, máme je tady nebo v USA. A když jsem byla v Dolním Sasku, tak tam jsem Eh, se setkala s tím, že těmi ambasadory byli eh, žáci a to se mně hodně líbí. My máme mnoho eh, různých zasloužilých osob, jako tady třeba máme pana poslance, ale když jsou to žáci, tak to je vlastně takový způsob, jak je s tím můžete více stotožnit a zapojit je. Děkuji. A další věc, kterou bychom mohli spojit s tímto konceptem eh, velvyslance nebo ambasadora, to jsou ti mnozí eh, dobrovolníci, kteří se účastnili Erasmu a měli různá partnerství v rámci škol. A my bychom z nich mohli ze všech udělat právě eh, tyto vyslance tak, aby všechny ty podněty, které takto naspírali, to, co eh, nashromáždili za zkušenosti, mohli zprostředkovat dále ostatním a možná v nich vzbudili chuť studovat v zahraničí, zúčastnit se nějaké zahraniční stáže Myslím si, že s tím by se to dalo dobře spojit. Sabine Ferhajem. A, a e, jako takové informační kontaktní místo bych si přála, aby e, ta Evrops, ty evropské kanceláře, které jsou v jednotlivých zemích, aby nebyly zredukovány, ale aby jich bylo více. Myslím, že komise usilovala o Um, snížení jejich počtu, ale my potřebujeme pravý opak, aby mladí lidé a ti, kdo mají zájem o Evropu, měli někde ve svém místě nějaké kontaktní místo, kde by ty informace mohli získat. A počet poslanců v Evropském parlamentu nestačí k tomu, aby každý poslanec mohl eh, takto šířit tyto věci přímo na místní úrovni. Potom ty eh, mikroúvěry a já si myslím, že v rámci eh, programu Evropa pro občany nebo ten program o evropských hodnotách, tam jsme vždy říkali, že právě když jde o drobné akce, různé programy k zvyšování povědomí, o nějakou drobnou výměnu, tak tam by to mělo být mnohem jednodušší než eh, u těch projektů, eh, které jsou velmi zdlouhavé, kde je s tím spojena velká byrokracie, mnoho dokumentů a tak dále. Ty eh, drobnější podpůrné částky by měly být vydávány nebyrokraticky na základě věrohodnosti nějakého konceptu Eh, ty veřejné prostředky samozřejmě eh, musí být vyplaceny na ten konkrétní projekt. Eh, samozřejmě, že to nemůže být úplně svévolné, ale myslím, že se jistě shodneme, že samozřejmě pokud jde o ty drobné částky, tak tam to musíme nějak jinak nastavit. Děkuji, v závěrem dám slovo komisi a prosím také dodržte dvě minuty, tak aby na tom všichni byli stejně. Thank you. Děkuji. Budeme mi potěšením. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také mladým lidem, kteří sem přijeli, tak aby nám představili svoje skvělé koncepty, myšlenky. Myslím si, že to jasně dokazuje, že mladí lidé se angažují, že se tedy zorganizovala ta akce pro mladé. Já jsem tam sama byla. Musím říct si, že se jedná o dynamickou záležitost a je skvělé, že z toho vzešly takto konkrétní myšlenky. Dovolte mi, abych reagovala na ty malé projekty, protože jedna z novinek, kterou komise navrhla eh, v rámci Evropského fondu, zboru eh, Solidarity, který byl tedy zaveden před několika dny, jsou takovéto projekty eh, Solidarity v tom Evropském sboru Solidarity a v pokud jde o Erasmus, tak tam jde eh, o to, že mladí lidé mají tedy projekty vyvíjet sami, prosazovat svoje myšlenky, být aktivní. Vidíte, že mladí lidé jsou schopni představit, vymyslet myšlenku a někdy jsou ty jejich myšlenky mnohem originálnější než myšlenky starší generace. Já bych ráda vyzdvihla to, co už jsme řekli eh, dříve. Eh, sice, že jeden z nejtěžších úkolů je v tom, abychom, nebo spočívá v tom, abychom eh, o těch věcech více informovali, aby byly známější. My, když realizujeme naši politiku mládeže, tak se snažíme využít co možná nejvíce komunikačních kanálů. Eh, musím říci, že to je poměrně náročné, ale eh, velmi eh, se o to snažíme a je to přínosné. Děkuji. Pokud se nám podaří všechny tyto hezké programy a projekty, které máme snáze zpřístupnit, tak aby byly méně byrokratické, více přístupné, jednodušší, tak eh, učiníme všichni velký krok směrem vpřed. V tuto chvíli vám všem děkuji a nyní máte ještě vy dvě minuty na reakci, to znamená nejprve Karolína a potom Martin. Děkuji. Já budu hovořit jako první. Pokud jde o evropské senátory, tak si myslím, že nejužitečnější by bylo, kdybychom se zamysleli na, nad jakými si překážkami, které tu jsou pokud jde o aktivní občanství. Proč, se, proč je Evropská unie lidem tak vzdálené? Já si myslím, že často jde o pocity, emoce. Proč se nám nepodařilo zareagovat na skutečné potřeby. A to s tím souvisí otázka, jaké ty potřeby jsou a jak je zjistíme. A zároveň nás to vede k následující otázce, jak tedy občan, dejme tomu já sám, Eh, zakouší to, že mu někdo naslouchá. Já jsem to teď zažila. Já si myslím, že je velmi důležité, aby Evropská akce pro mladé měla takovéto dopady, aby to k něčemu vedlo, aby to něco přineslo. A pokud chcete zjistit, jaké jsou odpovědi na tyto otázky, tak si nemyslím, že byste to našli na internetu to nezjistíme na webové stránce, na internetu. Myslím si, že důvod, eh, nebo mm, je to možné jen díky lidskému osobnímu vztahu a pr- proto jsem tedy přemýšlel o těch evropských senátorech. Ono není až tak důležité, jestli to bude senátor, ambasador, přítel říkal jsem si, že když by to byli ambasadoři, tak by to mohlo být poněkud zavádějící. Pokud by to byl, byla funkce, která by nebyla placená, tak by bylo potřeba uh, přidělit nebo udělit nějaké jiné pobídky, nějakou jinou motivaci. A o tom se, bychom se tedy mohli dále bavit, tak aby to bylo atraktivnější. Může to být čestná funkce, musí být atraktivní a mohli bychom například zorganizovat setkání na radnici, kde by se lidé sešli a můžeme také přijmout takový aktivnější přístup a ptát se lidí, řekněte mi, co se vám nelíbí na EU, kritizujte to, kritizujte to tvrdě, eh, tak abychom tedy eh, oslovili lidi, kteří chtějí něco udělat a kteří mají pozitivní přístup. Jde o to, aby Evropská unie vlastně využila te, tu kritiku, která se snáší na její vlastní hlavu a poučila se z toho, využila to, aby to pojala konstruktivně, produktivně. Někdy máme pocit, že to je destruktivní, že je to k ničemu, ale pokud uh, začnete se zabývat těmi vlastními problémy, o kterých kritika hovoří, tak se domnívám, že to může být i velmi produktivní. Děkuji a slovo má Karolína. Dovolte mi, abych tedy odpověděla polsky. Jsem velmi ráda, že se vám líbily naše myšlenky. Musím říct, že jsme byli nadšení, že jsme tedy ty myšlenky tady před vámi mohli prezentovat. A nyní k těm ambasadorům, vyslancům. Myšlenka byla taková, že by to nebyla placená funkce. A chtěli jsme, aby těch ambasadorů bylo hodně. Mohli by to být učitelé, aktivisté, dobrovolníci, Mohli by to být dokonce poslanci Evropského parlamentu, protože i oni někdy pomáhají mladým lidem. Otázka zní, co, nebo eh, Jde o to, že by to byly lidé, kteří tedy pomáhají mladým lidem. Pokud jde o ty mikropůjčky, mikrogranty, tak tento nástroj by vlastně mohl být přidělen ještě před vlastním projektem. Nebylo by to tak, že nejprve zrealizujete nějaký projekt a následně na to dostanete peníze. Bylo by to opačně. Nejprve byste dostali peníze a následně byste mohli z těch peněz realizovat nějaký projekt. A bylo by poměrně snadné se k těm penězům dostat. Ono to má celou řadu důvodů proč je obtížné se nechat zapojit do různých programů. Já, dejme tomu, nemohu založit asociaci, jsem obyčejná občanka, ale eh, bylo by dobré, kdyby Evropská unie mě podpořila, kdyby mě dala to minimum, díky němuž bych mohla řešit problémy, které mám eh, v, ve svém věku, to znamená v 17 letech, eh, abych nemusela tedy řešit tolik byrokracie. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. I letos se ukázalo, že tato akce je velmi užitečná, inspirující i pro nás. Od mladých lidí, kteří se účastní Evropské akce pro mladé nebo Evropského setkání mladých. Vždycky získáme mnoho podnětů. Děkujeme vám za, za vaše myšlenky. Prosím, buďte i nadále takto aktivní, angažujete se i nadále pro Evropu a pro prosazování mm, evropských myšlenek. Děkujeme vám za to, že jste přijeli. Jsem ráda, že tu zůstali i nositelé ceny Karla Velikého. Za to vám tedy děkuji a Vidím tu i celou řadu dalších lidí, kteří se účastnili Evropského setkání mladých. Eh, jsem ráda, že jste se našeho dnešního slyšení účastnili. Myslím si, že nepochybně zůstaneme i nadále v kontaktu a budeme mít pravidelnou eh, výměnu názorů s Evropským fórem mládeže, které sem pravidelně jezdí a se kterým tedy diskutujeme, vyměňujeme si myšlenky, snažíme se být ve vzájemném kontaktu. Takže děkuji za to, že jste jste přijeli a hezký zbytek dne v Bruselu. A nyní si uděláme ještě společnou fotografii se všemi poslanci. A Nevím, jestli se nám to podaří, ale možná bude dobré, když se tam vejdou na tu fotografii i všichni další účastníci Evropského setkání mladých. Bude to skutečně velká rodinná fotografie. Možná, že bude dobré, když se postavíme tady před řečnický pult, protože na schodiště se všichni nevejdeme. machen wir weiter. Budeme pokračovat. Už se to nadšení teď trochu uklidní a dostaneme se k dalšímu důležitému bodu našeho dnešního programu. Samozřejmě jiné než důležité body ani na programu nemáme. V každém případě jde o zprávu, eh, která se týká nového programu pro Evropský sbor Solidarity a zpravodajkou je paní kolegyně Šojdrová. Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je tedy 26. října v 11 hodin. Jak jistě víte, milé kolegyně, milí kolegové, ono to ještě není tak dávno, co jsme tady probírali nebo pokřtili nový Evropský sbor Solidarity. Minulý týden došlo ke slavnostnímu podpisu textu zákona na štrasburském plenárním zasedání. Byť ten projekt už z části probíhá, konečně tedy máme k němu i pořádný řádný právní základ, ale již nyní se musíme zamyslet nad tím, zamyslet nad tím, jak to bude pokračovat po roce 2020. Eh, vždycky jsme říkali, že bychom udělali dobře, kdybychom výsledek toho, co jsme velmi obtížně vyjednali, především z finančního hlediska, eh, když bychom eh, to tedy skopírovali, protože jednání s radou by potom byla eh, v další fázi jednodušší a rychlejší. Nicméně komise navrhla několik nových věcí, eh, Některé z nich původně v tom textu byly, pak zmizely eh, a teď je navrhují znova. To znamená, že my si musíme dát tu práci a s tím textem znovu pracovat, přičemž si myslím, že bychom udělali nejlépe, kdybychom všechno to, co jsme tak obtížně vyjednali, eh, kdybychom to prostě převzali i do toho nového návrhu, eh, protože není potřeba neustále znovu objevovat Ameriku. Podle mého názoru by to bylo tedy inteligentní řešení a jednání s radou by to následně usnadnilo. V tuto chvíli tedy předám slovo paní kolegyni Šojdrové, aby nám představila svoji zprávu. Můžete hm, hovořit, dejme tomu, pět minut. Introducing Petra. Uh, maybe I regret that Děkuji, Petro. Možná je škoda, že mladí lidé odešli, protože ono jde v podstatě o ně. Jde o to, že chceme teda eh, podpořit mladé lidi v jejich činnosti. Je mi ctí, že tady mohu být spravodajkou, pokud je o toto nařízení. Svůj návrh zprávy jsem tedy opřela o vyjednávání k dřívějšímu nařízení, ale také, nebo Eh, a také tedy jsem vycházela z diskuzí se zúčastněnými stranami a s komisí. Zatím nemůžeme vyvodit žádné závěry z naplňování současného Evropského sboru Solidarity. Obecně řečeno bych byla ráda, kdyby Evropský sbor Solidarity nabízel velmi kvalitní příležitosti pro dobrovolnickou práci, které by reagovaly na potřeby společnosti a motivovaly by účastníky k tomu, aby se tedy a, a dobrovolně angažovali. To byl takový hlavní cíl, když jsem tu zprávu sepisovala. V návrhu zprávy jsem navrhla řešení pro ty nejproblematičtější otázky, kterým se jednání věnovala, eh, když jsme tedy jednali o tom dřívějším Evropském sboru Solidarity a ráda bych poděkovala Helze Triple, dřívější zpravodajce. Především bych chtěla opět eh, zavést některé body, které eh, byly schváleny v rámci trojstranných jednání, ale následně do toho návrhu zařazeny nebyly. Především se to týká definic. Za druhé, velmi ráda bych zavedla eh, rozdělení rozpočtu, eh, tak aby tedy eh, tu byly částky vyčleněné na eh, dobrovolnictví. 86% na projekty v rámci Solidarity, 8% na pr- pracovní místa a praxi a zbytek na humanitární projekty. Ráda bych řekla, že toto rozdělení je pouze indikativní a odpovídá to 90 a 10% rozdělení v rámci dohody ze trojstranných jednání, přičemž se snažíme do toho zahrnout i humanitární pomoc. Za třetí, byla bych velmi ráda, kdybychom mohli omezit činnosti v rámci jednotlivých členských států. Já si myslím, že Evropský sbor Solidarity by neměl nahradit národní aktivity, ehm, protože proto jsem tedy navrhla, že účast členských států se omezí na ty eh, činnosti, které mají za cíl inkluzi. Kromě toho jsem navrhla celou řadu dalších cílů. Ráda bych posílila roli zúčastněných stran a také Evropského parlamentu. Zúčastněné strany by měly být pravidelně konzultovány a to prostřednictvím tedy revize pracovního programu a měl by to být pří, eh, Kromě toho bych tedy ráda zvýšila viditelnost Evropského sboru Solidarity. uh, so we have Eh, to make the ESC visible as possible. Mělo by se jednat o 350 tisíc lidí, to znamená, že chceme, aby Evropský sbor Solidarity byl co možná nejviditelnější pro veřejnost a pro zúčastněné strany, proto chceme tedy eh, podporu, reklamu eh, různými komunikačními kanály, včetně sociálních médií. Dále bychom pod, chtěli podporovat regiony, zdůraznila bych roli ambasadorů, Chtěli bychom Evropský sbor Solidarity podporovat také v rámci vzdělávání. Na tomto místě bych ráda vyzdvihla cíl inkluze. Ten návrh obecně se soustředí na inkluzi, ale myslím si, že bychom se na ní měli soustředit ještě více. Eh, jde například o to, že lidé, kteří nemají tolik příležitostí, by měli dostat příležitost pracovat eh, v rámci eh, Evropského sboru Solidarity na částečný úvazek. A zároveň by bylo dobré, kdyby tedy se nám dostalo zpětné vazby od účastníků, včetně hodnocení toho, zda byly naplněny cíle programu. Už jsem zmínila, že vnitrostátní aktivity by se měly zaměřit zaměřit na ty činnosti, ve kterých dominuje cíl inkluze. To je proto, je to důležité proto, aby tedy ty známky kvality byly odlišovány v závislosti na tom, o jakou aktivitu se jedná. Určitě chápeme, že požadavky na poskytování pracovních míst a praxe musí být jiné eh, než v humanitární oblasti. Bylo by tady dobré, kdybychom eh, zpřesnili definici eh, dobrovolnické práce a solidarity, protože to jsou klíčové prvky tohoto návrhu. Na závěr mi dovolte, abych zdůraznila, že výbor DV má výlučnou kompetenci, pokud jde o kapitolu o Evropském humanitárním dobrovolnickém sboru. A proto je naše spolupráce s výborem DV naprosto stěžení. Já jsem se eh, teď v pondělí účastnila první výměny názoru. Ono je velmi důležité, abychom sledovali průběh práce také v jiných výborech, například ve výboru pro zaměstnanost. Velmi se těším na vaše návrhy a velmi se těším na dobrou spolupráci. Děkuji. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Děkuji. Vypadá to, že ostatní stínoví zpravodajové souhlasí, ale dostane slovo Marie Teres, která tedy je nemocná, ale přesto eh, se tedy účastní naší dnešní diskuzi, takže jí předávám slovo na dvě minuty. Ano, děkuji. A nejprve mi dovolte, abych poděkovala paní Michále Šojdrové za skvělou práci, kterou na tom odvedla. Ráda bych také poděkovala za velmi konstruktivní setkání se zúčastněnými stranami, protože se nám dostalo informací o tom, jaká mají očekávání, jaká mají přání. Musím říci, že rozhodnutí nebyla jednoduchá, protože šlo o to, že jsme vyjednávali o e, novém nařízení v rámci budoucího víceletého finančního rámce. Já souhlasím s celou řadou věcí, které eh, navrhuje komise, dejme tomu s tím, že je potřeba, aby ten program byl mnohem více zveřejňován, aby o něm veřejnost byla více informována. Myslím si, že musíme více pracovat na tom, aby eh, tedy účast na tomto Evropském sboru Solidarity vytvořil generaci, které to bude mnohem eh, vlastnější účastnice veřejného života. Ty dobrovolné aktivity by neměly zůstat ojedinělé, ale měly by se překlopit do nového způsobu života. Já eh, si velmi cením toho, co paní zpravodajka říkala o těch neziskových aktivitách. Myslím si, že bychom se měli, že bychom měli tedy rozlišovat mezi jednotlivými organizacemi, eh, mezi dobrovolnou a pracovní činností. V tomto případě tady musí ta práce probíhat eh, v obecně prospěšném rámci. Měli bychom dbát také na kvalitu dobrovolnické práce, protože solidarita zároveň obsahuje velkou odpovědnost za společné blaho a je potřeba, abychom tedy reagovali a dostáli potřebám dotyčného společenství. Proto je potřeba, aby se všichni účastníci nejprve podrobili školení. Ještě jednou mi dovolte, abych poděkovala Michále a děkuji tedy za velmi dobrou spolupráci. Děkuji a nyní Silvia Kosta na dvě minuty. E, e, primo protože ci ha coinvolto in un importante incontro Děkuji, děkuji za setkání s těmi zúčastněnými stranami. Eh, souhlasím s celou řadou úvah eh, v tomto návrhu. Je to velmi dobrý výchozí bod. Konkrétně se třemi nebo čtyřmi věci naprosto souhlasím. Další věc jde o definice. Překvapilo mě, že eh, ty, komise ty pojmy, jako je hosting, sending, dobrovolnost, dostatečně nezohlednila. Podle mě musíme také zpřesnit definici té eh, známky kvality. To z toho zmizelo. Souhlasím také eh, s těmi záležitostmi týkající se rozdělení rozpočtu. připadá mi důležité, abychom naprosto jasně dali najevo, že nechceme nahradit národní systémy. Že chceme zdůraznit to, že to, co funguje, by mělo fungovat i nadále. V návrhu komise se hovoří o organizacích, kteří, které již fungují, že by do toho tedy měly být automaticky eh, zahrnuty ale to označování kvality by se mělo týkat pouze těch organizací, které přibydou nově. Eh, evropská dimenze musí být zaručena vždy, možná s výjimkou několika málo příkladů, mladí lidé by měli spolupracovat s mladými lidmi eh, z jiných zemí. To je ten velký rozdíl oproti programům, které fungují čistě na národní úrovni. Další věc, kritéria a rozpočet. Přednost bychom měli dát dobrovolné práci, a řeč byla také o té humanitární činnosti. Jde o to, jak tady budou spolupracovat dvě generální ředitelství komise, pokud se bude jednat o dva různé typy e, činnosti. Další věc. Měli bychom pomáhat národním orgánům, e, měli bychom je více podpořit. A poslední věc, ráda bych pochopila e, tu Eh, registraci na portále a eh, také roli organizací, protože si myslím, že ta role organizací se v podstatě oslabila. Je tady řečeno, že organizace mohou eh, předkládat projekty, ale to podle mě je oslabení jejich pozice. Není tedy žádná kultura dobrovolnictví a na to bychom se měli tedy zaměřit. Děkuji a Helga Triple. Já si myslím, že mladí lidé přesně eh, vystihli to, že eh, mladí, že mladí lidé chtějí být do těch evropských programů zapojeni. My jsme tedy zahájili první fázi, vytvořili jsme právní základ a já vás, Michal, eh, budu podporovat, sobě zpravodajku ze všech sil, mně se ten návrh líbí. Líbí se mi to, co řekla Tereza o tom, že dobrovolnická práce by měla být takový životní styl, měla by doprovázet celý náš život. Měli bychom se starat o e, obecné blaho, protože to naprosto e, těsně souvisí se smyslem toho návrhu. Je tu ještě e, jedna velmi důležitá otázka. A sice jak to dopadne s rozpočtem. Jestli tedy budeme úspěšní. Komise chce ten rozpočet v tomto navýšit, ale ono to vždycky závisí na výsledku jednání s radou. A proto se domnívám, že musíme hovořit naprosto jasně jako výbor pro kulturu. Musíme všem jasně říci, že potřebujeme, abychom v tom eh, dosáhli úspěchu, tak abychom podpořili mm, podpořili tu identifikaci s Evropskou unii. Je důležité, aby to bylo chápáno tak, že to prospívá veřejnému blahu a také osobnímu rozvoji těch, kteří se toho účastní. Ja, vielen herzlichen Dank. děkuji. Paní Belt. Vážení kolegové, v červnu 2017 jsem varovala o Eh, proti jasnému vymezení tohoto programu. Tady bylo jasné, že se to rozšíří na třetí země a k tomu také došlo. K tomu směřuje nový návrh komise. V říjnu 2017 se hovořilo o tom, že hrozí, že se z toho stane pouze takový humanitární turismus. Je to nevyhnutelné, vladí eh, se eh, rádi pustí do třetí země eh, kvůli určitému turismu nebo cestovnímu rohu, ruchu a za to potom platí evropští daňoví poplatníci. Budují se různá zařízení, a je zřejmé, že ty věci vlastně k ničemu neslouží a je to špatně nastaveno. A teď se to prostě všechno ještě institucionalizuje. Komise eh, vlastně teď přiznává, že to nepřináší ty žádoucí úspěchy. A vy, paní zpravodajko, eh, tady vlastně eh, je, hovoříte o nedostatku komunikace a my jsme přece pro komunikaci v parlamentu eh, jak se dobře vybavení. Eh, ovšem evropští občané od nás očekávají skutečnou politiku. Děkuji. Teď bych ráda dala slovo komisi, ale eh, zároveň tady nejprve ještě mám otázku. Máte už nějaké zkušenosti s tím, jak fungují evropské sbory solidarity? A víte také, že jsme se na půdě tohoto parlamentu přeli tedy velice o tom měřítku dělení, jestli to bude 80 ke 20 a podobně. A víte, že výbor Empl zase už tedy prosazuje tu myšlenku 80 ku 20 a mě by tedy zajímalo, jestli na vaší straně máte nějaké zkušenosti toho, co je proveditelné v tuto chvíli. A jak tedy ta čísla vypada, by měla vypadat na každé straně. To je důležitá informace pro další diskuzi. Máte slovo. Děkuji. této vaší otázce. Dovolte mi na ní odpovědět nejprve. Evropský sbor Solidarity, jak už jste zmínila ve svém úvodu, byl založen 4. Eh, října 2018, čili má za sebou zhruba 6 dní existence. 6 dní existence eh, toho právního základu a proto také nemohu hovořit o žádných konkrétních výsledcích. První projekty by měly být předloženy do 16. října, což je tedy také velmi krátká lhůta. Mohu vám jen něco sdělit k tomu, čemu říkáme fáze 1 fungování evropských sborů Solidarity, což je tedy takový amalgám různých programů, které společně propagují určitou myšlenku a fungují na bázi jednotné databáze. Já nemám plný výčet těch programů, možná ho mají kolegové, ale podle příspěvku e, Evropské dobrovolné služby máme zhruba 8 tisíc míst. A v oblasti EasyCall je to mnohem menší, je to 53 míst. Ale tady musím zdůraznit, že jde o různé metody implementace. Šlo o konkrétní oslovení ve spolupráci s dvěma koordinačními stranami, které každá fungovaly trochu jinak. Takže to není tedy přesvědčivý důkaz o tom, jak tedy ta část zaměřená na zaměstnanost opravdu bude fungovat. My budeme aplikovat stejnou metodiku pro organizování projektů, pro vypisování eh, těchto projektů, protože to jsou metody, které se nám osvědčily, které navazují na úspěch programu Erasmus+. Já teď tedy mohu použít také příklad EasyGo, to je tedy taková, takové základní měřítko toho, jak to může fungovat v rámci toho nového Evropského sboru Solidarity. Také jsme uvítali veškerou vaši zpětnou vazbu. Výsledkem je kvalitní nařízení, kolem kterého proběhly důkladné diskuze a komise je přesvědčena, že v důsledku toho jde o velice dobrý návrh. Až budeme prezentovat příští návrh, chtěli bychom se držet stejného duchu kompromisu. Samozřejmě tady najdete změny. Ty jsou inspirovány eh, různými důvody. Za prvé je třeba být konzistentní v tom, jak prezentujeme víceletý finanční rámec a s tím související nařízení. Za druhé, bylo třeba změnit, bylo třeba změny. A to nejenom z důvodu konzistentnosti, ale také návrhu integrovat mladé dobrovolníky do tohoto schématu. Je to tedy schéma které, které nyní běží zvlášť. Je to schéma s názvem EU18, zaměřené na dobrovolníky. Šlo nám ale tedy o to, aby existovalo jedno místo, kde se dobrovolníci můžou hlásit, ať už jde o jakékoliv projekty, včetně toho sboru Solidarity. A další důvod, Proč bychom chtěli, aby ten text byl co nejjednodušší a nezacházel do příliš velkých detailů? Bylo, že jsme zjistili, že bude třeba provést restrukturalizaci toho, co by mělo být v úvodním ustanovení a co v hlavním textu. My jsme se tedy snažili nastavit určité podmínky další spolupráce a tady také vysvětlit, jak by to mělo fungovat. A ze všech těchto důvodů ten text se trochu liší od nařízení, které právě vstoupilo v platnost, ale my jsme se tedy ze všech sil snažili držet se ducha kompromisu, na, který, na kterém jsme se dohodli předtím. Vielen herzlichen Dank. Děkuji. Myslím, že by to opravdu nebyl dobrý příklad, kdybychom řekli, že to, co jsme si dojednali v rámci trialogu, neplatí a bude třeba začít znovu od začátku. Je tedy dobré, a neodchylovat se od toho, co už jsme si dohodli s radou Michála. thank you for uh, this... Kolegové, děkuji za tuto diskuzi, za všechny připomínky. Jsem velmi ráda, že máme stejný názor na hlavní cíle tohoto nařízení. Samozřejmě rozpočet je zásadní otázka. My jsme tady byli velmi opatrní já se také těším na vaše pozměňovací návrhy, budete mít ještě možnost je prodiskutovat. Já se těším na další dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji, to je pro mě také zásadní. A jak už řekla paní kolegyně Bild, já jsem připravena na komunikaci, chci komunikovat i s vámi, vážení kolegové, samozřejmě, a pokud se budete chtít zapojit, tak jsem si jistá, že budeme dobře komunikovat. Myslím si, že musíme eh, komunikovat, protože solidarita je velice užitečná pro občany. To mm, rozhodně nemá být nějaká cestovní agentura, to, co tady zřizujeme. Takže ještě jednou děkuji a já se těším na další dobrou spolupráci. Děkuji velice. To byl tady opravdu velký úspěch. A já vám přeju hodně úspěchu také do další práce. A ještě jednou připomínám, že 26. října 11 dopoledne je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Hlasovat budeme 4. února. To znamená, že nám ještě zbývá nějaký čas abychom nalezli potřebný kompromis. Každopádně děkuji. A tím se dostáváme k dalšímu bodu dnešního programu. Kolega Zakorakus tady už je, takže hned se tedy vrhneme na podprogramu 14 další užití informací veřejného sektoru. to je tedy vlastně přepracované znění směrnice. A lhuta pro předkládání pozměňovacího návrhu je 16. října ve dvě odpoledne. Hlasovat budeme 20. listopadu. A nyní dávám slovo panu kolegovi Zagorakisovi, aby nám představil své stanovisko. Pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Opět opakované použití informací veřejného sektoru může mít tedy významný hospodářský a společenský přínos. Je mi jasné, že zasedání se chýlí ke konci, že už jste trochu unavení, ale dovolte mi vysvětlit, že tedy toto opakované užití může přispět e, k lepšímu fungování produktů a služeb a může to být dokonce taková pokladnice vědomostí pro malé a střední podniky a může to významně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Přepracované znění této směrnice z roku 2014 nyní zahrnuje do rozsahu působnosti také muzea a knihovny, a je třeba říci jasně od začátku, že tato směrnice jde správným směrem, protože správně identifikuje překážky, které ještě existují ve společnosti. Je třeba plně respektovat všechna pravidla na ochranu osobních dát a je třeba se vyhnout nežádoucímu dopadu v některých oblastech, jako například bezpečnost. Představa komise, že kulturní instituce jako archivy, knihovny a muzea by měly být zahrnuty, je tedy dobrá. Pravidla férové hospodářské soutěže je třeba dodržet Pak je to problematika administrativních nákladů, které se také musíme věnovat velice pozorně. Potřebujeme mít tedy prováděcí akty i akty v přenesené pravomoci, které budou jasně formulovány tak, aby všem zainteresovaným stranám nabídly právní jistotu. Nechci zacházet do velkých podrobností, ale rád bych znal stanoviska kolegů především z různých politických skupin. Mám také eh, malý počet pozměňovacích návrhů k textu a myslím si, že ve spolupráci se všemi politickými skupinami se snad dohodneme a na znění textu. Děkuji za toto velice precizní představení vaší zprávy. Bohužel musím říci, že tady tedy vlastně nemáme ty ostatní uh, stínové zpravodaje. Ale nejprve tedy Gerhard Trupe a potom další. My jsme si nevšimli, že jste přišel. Já chodím vždycky až na výjimky. Děkuji tedy zpravodaji. Váš přístup je velmi rozumný, protože tedy e, odpovídá duchu tohoto návrhu a potřeby zajistit právní jistotu pro všechny zainteresované. Nejde o rozšiřování rozsahu působnosti, jde jen o jasnou definici toho, co je to vlastně opakované použití informací veřejného sektoru. Nejde o změnu pravidel, jde jenom o to, aby se hrálo podle pravidel, což je podle mě v pořádku se líbil text už po prvním čtení. On ještě tedy eh, lépe zpřehlednil definice, tak aby bylo jasné, eh, jak lze eh, tento nástroj používat, komu patří informace veřejného sektoru. A proto to, co navrhujete, je rozumné. Já to ještě prostuduji, ale zatím jsem tedy plně na vaší straně. Děkuji, Helko. Paní Bild. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane zpravodaji. Eh, nové využívání informací veřejného sektoru ve Francii nehraje v, podstatu, v podstatě roli, protože v roce 2014 byla Francie ve světovém měřítku čtvrtá, pokud jde eh, o eh, administrativu. Nejvíce znepokojivá je ochrana osobních údajů Evropanů. Když komise uvádí anonymizaci informací, Eh, které jsou dávány na internet, je příliš eh, optimistická. <clears throat> Technika reidentifikace osob přeskupováním velmi pokročila a eh, veřejná zpráva tomu nestačí čelit. Studie eh, IMT v listopadu 2017 prokázala, že pokud jde o bankovní transakce na internetu, asi 1 milion osob, které neměly žádné identifikační eh, prvky, 4 eh, data geografické identifikace umožnily eh, zpětnou identifikaci asi 80 osob. Pokud ty opozněvací návrhy, tak to vlastně nemá ani žádný smysl, protože ty moje nejsou zohledňovány, takže i když eh, předložím pozměňovací návrhy, tak to té zprávě jistě nepomůže. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Sabína, jenom taková eh, stručná připomínka. Já jsem stínovou zpravodajkou z výboru pro jednotný trh. A zítra budeme hlasovat o tomto stanovisku a myslím, že zatím jsme tady uvažovali stejným směrem. Nechceme zatěžovat kulturní instituce víc, než je nezbytně nutné. Jsme tedy proti rozšíření rozsahu působnosti a na druhé straně ta data, která jsou již vlastně k dispozici veřejnosti, není třeba ještě dále zpřístupňovat. Nejde o to, že bychom tedy zpřístupňovali další data, spíše o to, jak zajistit ten přístup. A pak je tu problematika toho, jak se postavit v rámci jednotného trhu k těm takzvaným high value datasets, která do posud byla vyňata ta možnost rekonstrukce s pomocí Google, Apple a podobně, jakýchkoliv tedy vlastně vyhledávačů, mi vlastně umožňuje provést rekonstrukci identity. Proto potřebujeme ochranu dat e, veřejného sektoru. A jinak by to mohlo mít tedy velice nežádoucí dopady na osoby, jejich data by mohla být zneužita. Děkuji. A teď se zeptám, jestli komise chce něco dodat. Dvě minuty. Děkuji a děkuji zpravodaji a také jednotlivým členům za jejich připomínky. Takže za prvé, žádné změny v sektoru kultury. Za druhé, musí být naprosto jasné, že směrnice o opakovaném použití musí samozřejmě plně odpovídat všem pravidlům o ochraně dat. Pokud jde o veřejné instituce, hovoříme o instituce, jež mají tedy eh, vlastně eh, důležitý majetek, důležité zdroje v datech. Proto je třeba důkladně se zamyslet nad tím, jaký dopad budou mít námi navrhovaná opatření. Pokud je o poplatky, poplatky za opakované užití dat jsou vlastně jednou z největších překážek pro malé a střední podniky. Velké podniky, ty si mohou dovolit koupit datový set za 50, 100 tisíc euro. A proto je důležité snížit ty náklady za užití informací veřejného sektoru. A konečně ještě chci poukázat na další návrh, který máme na stole, program Digital Europe, o kterém se bavíme v, tedy v té rámci, v rámci víceletého finančního rámce a který umožní financovat některé aktivity, které směrnice bude vyžadovat po členských státech, například tedy to zveři zpřístupnění high value data sets a podobně. A ještě dám tedy znovu slovo panu zpravodaji. Já už k tomu nemám moc co dodat, chci jen poděkovat kolegům za velice užitečné příspěvky a těším se na plodnou spolupráci. a doufám, že dospějeme k textu, na, kterým se, na kterém se shodnou všechny politické skupiny. Skvělé, takže ještě jednou. 16, do 16. října dvě hodiny odpoledne můžete předkládat pozměňovací návrhy. Dobře, tak tím jsme se dostali na konec našeho jednání. Musím vám ještě říci, že naše příští zasedání proběhne 22. října ve Štrasburku od 7 večer do 10 večer. Je to neobvyklé datum 22. října 19 až 8 až tedy 3 eh, čtvrtě na 9, promiňte, ve Štrasburku. Takže já vám děkuji za to, že jste dorazili. A nyní tedy se rozhlížím, kdo je tady z koordinátorů. Pojďme se tedy udělat desetiminutovou přestávku. Po deseti minutách se tady znovu eh, sejdeme. Čili v 17.05.